Ladies and gentlemen, dear colleagues, let us... Milí shromáždění, milí kolegové, navrhuji, abychom zahájili dnešní schůzi. So, item number uh, one. Bod číslo jedna, přijetí pořadu jednání. Navrhuji tyto změny. Za prvé, bod 7 probereme po bodě 23. Další změna. Bod 24 bude projednán po bodu 20. A třetí změna. Boda, bod 16 a 26 jsou odloženy. Jsou proti tomu nábytky? Nevidím žádné námitky. Takže Bod číslo dvě, sdělení předsedy. Nemám žádná sdělení předsedy, můžeme tedy přistoupit k dalšímu bodu, bod číslo tři, který se týká tématu projednání návrhu doporučení o posílené spolupráci v oblasti soudní příslušnosti, práva rozhodného a uznávání a vymáhání rozhodnutí o právní úpravě majetkových poměrů mezinárodních párů Slovo dávám zpravodaji. Prosím. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Jsem trošičku zmatený, pokusím se vysvětlit, znovu vysvětlit to, co už jsme vlastně říkali na naší poslední schůzi výboru Jury, ale myslím si, že je to nutné. Návrhy, o kterých budeme hlasovat na naší příští schůzi, jsou dobrý kompromis pro parlament a z tohoto důvodu bych si byl přál tedy, abychom se vyhnuli tomu, jak jsem již navrhoval, aby byly předloženy pozměňovací návrhy, byť by měly co nejlepší úmysl, přestože je to pouze konzultační proces, tak dát náš souhlas bez změny samozřejmě vyslalo určitý konstruovaný eh, politický vzkaz ohledně toho konsensu, který byl dosažen. Konkrétně některé pozměňovací návrhy požadují, aby se upřesnilo, že v bilaterální a mnohostrané dohody budou nadále platit, tedy mezi členskými státy, účastnícími se a neúčastnícími se posílené spolupráce. Takový, takovéto upřesnění je ne, není eh, nutné, je neužitečné, protože je to samozřejmě naprosto jasné a není žádná pochybnost pro někoho, protože to je vlastně samotný důsledek neúčasti nebo nepodílení se některých členských států na posílené spolupráci a v důsledku toho věci jdou sami sebou jaksi. Další pozměňovací návrhy tam zavádějí definici členských států pro ty, které se účastní posílené spolupráce, ale text o té posílené spolupráci týkající se rozvodu a separace z roku 2010 upřesňují pokaždé, že se jedná o účastnící se členské státy, takže tam není žádná pochybnost. Nicméně se mi to zdá tedy nadbytečné a neodůvodněné, protože samozřejmě to nařízení vlastně neplatí pro ty členské státy, které se neúčastní, jak už vyplývá samo ze sebe. Uznávání administrativních dokumentů musí, musí být přitom respektován princip subsidiarity a takže tím, a to tím spíše, že zde není harmonizace eh, vnitrostátního práva v oblasti rodiny. A vůbec to není eh, cíl tady těchto jednotlivých návrhů. Takže tím chci říci, že členské státy, které neuznávají registrované partnerství, mohou nepo, nesoudit eh, spor eh, v tomto státě a mohou tedy svěřit tu věc eh, soudu jiného členského státu, který by to uznával. Podle mého názoru ty věci jsou zcela jasné. Tak, jak jsem navrhl po výměně názoru tak jsem samozřejmě připraven pozměnit některé pasáže týkající se odůvodnění stručného odůvodnění, které by se zapracovalo do konečné zprávy po našem hlasování, tak aby tam vlastně eh, státy, které vlastně nebyly uvedeny státy, které to budou vetovat. To si zasluhuje anonymnost. Takže navrhuji, abychom nezohledňovali přes se ve všem respektu, abychom nezohledňovali pozn- tyto pozměňovací návrhy, protože jsou to spíše pozměňovací návrhy kosmetické, abych tak řekl. A není zde a je riziko, že by vlastně spozdili přijetí těchto dvou schválení, těchto dvou zpráv, nebo dokonce. a dlouho bychom neměli text, který vlastně byl předmětem velice vzrušeného vyjednávání v radě, což by podle mého názoru byla velká škoda pro evropské občany, kteří opravdu eh, jsou vlastně jaksi ve vá, určitém váku a nemaj, není žádný eh, postup eh, jednoduchý. Jsou to konkrétní rodinné situace, které je potřeba řešit pro občany v jednotlivých zemích. Děkuji vám, pane předsedo. Ah a ještě bych měl doplnit nebo upřesnit, co se týká bodu 3, který se týká posílené spolupráce, tak parlament dává svůj souhlas k tomu, abychom vlastně co, co se týká této posílené spolupráce, to jsem vlastně chtěl ještě říci a tentokrát opravdu už vám děkuji, pane předsedo. Uh, thank you very much. Děkuji. Jsou k tomu komentáře? Nebo chce se k tomu někdo vyjádřit? Paní Regner? Děkuji, pane předsedo. Já se chci omluvit za to, že jsem přišla až skoro na konci vysvětlení a že jsem a vlastně mám zde určité připomínky naší kolegyně stěnové zpravodajky Evelyn Gebhardt. Bohužel její letadlo má spoždění, takže přijde později. A takže se poku- také bych se chtěla omluvit tedy, že vlastně víceméně přečtu ten její příspěvek, protože jsem se sama na to nepřipravovala. Takže paní eh, Gebhardt vítá ten nový návrh Evropské komise Samozřejmě má radost z toho spojení už 18 členských států v oblasti posílené spolupráce, což by mělo být pro občany skutečným zjednodušením. Jsou to návrhy s jasnými pravidly, která našim občanům mají ukázat, jaké e, vlastně výhody může mít pro ně tato evropská harmonizace. Je samozřejmě důležité, aby ty vlády těch jedenácti členských států, které se zatím nepřipojily k této zesílené spolupráci, abychom na ně apelovali, aby se co nejrychleji připojili k této zesílené spolupráci a také potřeba dát k tomu eh, náležité argumenty je ze přibližně 16 milionů mezinárodních párů v Evropě, který vlastně by měl procházet určitou odiseou různými evropskými soudy s nejistým výsledkům pokud nebudou moci využívat výhodu soudy členských států, které vlastně mají práv, které neuznávají právo na registrované pra, partnerství, by se měly řídit podle článku 9.1 a měly by se eh, prohlásit za příslušné ve srovnání s původním návrhem z roku dva, komise v roce 2011 jsou tento, tyto návrhy skutečně představují pokrok. Co se týká oblasti působnosti, ta by se mě, ta měla dále konkretizovat. Potom jsou zde některé pozměňovací návrhy, zejména co se týká práv, volby práva. A toto je obsaženo v těch devíti návrzích a zejména, a to považuje paní Gebhardt za nesmírně důležité, jsou zde vlast struktura a obsahy u těchto návrhů budou srovnány tak, aby nedocházelo k diskriminaci registrovaného partnerství. Tyto návrhy by měly být tedy schváleny členskými státy, tak aby ta posílená spolupráce mohla být uplatněna co, možné, co možná nejrychleji a z tohoto důvodu jsme se zřekli podávání pozměňovacích návrhů. Děkuji. Děkujeme. Nyní pan Leo Lebreton. Merci. Děkuji, že mi dáváte slovo, pane předsedo. Já uznávám, že jsou zde eh, lidské problémy, které je potřeba řešit v případě vzájemného uznávání těchto majetkových poměrů mezinárodních párů, ale jsem trošku zklamaný, když jsem slyšel zpravodaje pana Kavadu, že vlastně odmítá ty pozměňovací návrhy, protože se mi zdá, že právě ty pozměňovací návrhy jsou takové, které by měly uklidnit některé členské státy. Velmi málo nebo příliš málo států je připraveno zapojit se do této posílené spolupráce a právě tyto tyto pozměňovací návrhy jsou zde proto, aby je uklidnili a přesvědčili. Já bych uvedl velmi stručně jeden příklad. Pokud si vezmu návrh zprávy o právní úpravě majetkových poměrů, pozměňovací návrh 8, navrhoval, aby se tam připojila věta, Vzájemné uznávání administrativních dokumentů nemůže být v rozporu s principem subsidiarity. To je připomenutí, které podle mého názoru je důležité když říkáte, že to k ničemu neslouží, tak si myslím, že to je trošku zjednodušené, protože je tolik textů, o kterých hlasujeme, které oni k ničemu neslouží a tentokrát si myslím, že to tak není. Toto nařízení nemůže vnutit členským státům, aby harmonizovali své národní právo v oblasti rodiny, včetně právní úpravy majetkových poměrů a to by mělo uklidnit spoustu členských států. Máme zde ekvivalentní pozměňovací návrh pro ostatní texty týkající se registrovaného partnerství a myslím si, že je škoda, abychom abychom vlastně nesou, neodsouhlasili nebo odstranili tyto pozměňovací návrhy, které by měly uklidnit lidi, občany, ukázat jim, že Evropská unie se nechce míchat do všeho jakkoliv, ale že prostě se snaží pouze řešit konkrétní lidské problémy. Děkuji. Thank you. Uh, Děkuji. Nyní pan Wieland. Děkuji. Já jsem uslyšel takové ujištění ohledně návrhu kolegy Džambackého s tím, že by se měly přesouvat další diskuse, zda to je aktuální. Nevím, zda jsem pečlivě naslouchal panu eh, Kavadovi správně, že údajně se stále ještě o tom diskutovat má a tady jsem obdržel žádost od jednoho kolegy, abych se pustil do určitých otázek v, tom, v této souvislosti, například posílená spolupráce eh, u majetkových poměrů, ať už u manželství nebo registrovaných partnerství, že se to nebude přesouvat na jiný termín, že se to bude konat zítra a že tady je článek 9 odstavec 3, kde se e, jedná o záležitost, že soudy příslušné daného členského státu, které neznají institut registrovaného partnerství, mohou odmítnout návrh a že um, pravidla o uznávání či neuznání registrovaných partnerství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 vlastně nepovede k žádnému konstruktivnímu výsledku. V posledním legislativním období jsme měli posudek agentury pro základní práva, která hovoří o tom, že by se zde téma diskriminace nemělo oddělovat od základního tématu. Tedy když hovoříme o majetkových právech v manželství, tak by mělo být v našem zájmu, aby to byl celé jednotný balíček a abychom vše stihli ještě za nězemského předsednictví. Rovněž chci zdůraznit, že na právním základě odstavců 81 odstavec 3 nemůže se jednat o e, slyšení a spolurozhodování, že bychom měli vidět e, veškeré naše pozměňovací návrhy v konečném textu rady. Pozměňovací návrhy svědčí o tom, že texty, které přijímáme, opravdu e, berou v potaz návrhy pana, parlamentu a e, kolegové Komodiny a Sajat přišli s návrhy, které spíše se snaží vrhnout více světa, nemění e, samotný obsah a já apeluji na kolegy, aby v zájmu společném spíše vše e, přijali a abychom hlasovali pro tento návrh. Děkuji. zpravodaj už se k tomu chce nebo nechce vyjádřit? Ne, já jsem zaznamenal vaše zajímavé komentáře, které jste zazněli, ale držím se stanoviska, které jsem vysvětlil a děkuji vám všem za ty vaše připomínky. So... Ano, děkuji. V zásadě bychom tedy měli hlasovat o tomto bodu zítra i když mám informaci, že pan Čambacký chtěl navrhnout, abychom hlasování odložili, ale pan Čambacký není přítomen. Možná to ještě navrhne zítra dopoledne. Chtěla jsem vás o tom pouze informovat, eh, že to případně tedy nebude žádné překvapení. Ale zatím tedy platí, že o tom budeme hlasovat zítra dopoledne při hlasování. Děkuji všem. No a podle pozměněného pořadu jednání se teď budeme zabývat bodem číslo 6. Pod číslo 6 to je oznámení výsledku výboru, týká se to tedy přenesení pravomocí pro rozhodování v prvním stupni ve sporech mezi Unii a jejími zaměstnanci na tribunál Evropské unie a slovo má zpravodajka paní Delvo. Děkuji, pane předsedo. Tak já si myslím, že nemusím připomínat, že jde o druhou etapu reformy eh, soudního dvora. Takže rozhodnutí, které musíme přijmout, je mm, zrušení toho soud, toho tribunálu a, násled, a to je vlastně následuje po rozhodnutí, které jsme přijali loni. Byl zde nebo máme trialog přiš, v rámci Štrasburského týdne a byly tam dva nedůležité body, o kterých jsme diskutovali na tom trialogu. První bod se týkal právního základu a druhý zrušení článku o specializovaných soudech. Já bych chtěla poděkovat stínovým zpravodajům, kterých tam bylo hodně, za ten právní zá, na ten právní základ. Rada chtěla zrušit odkaz na článek 256.1 my jsme se dohodli na tom, že ho ucho- zachováme, protože ten článek 256 není právní základ jako takový, ale vlastně je to určitý rámec práce zákonodárců, takže můžeme ho zachovat, aniž by to působilo problémy. A protože ten, eh, tento výbor již hlasoval o právním základu, tak jsme navrhli, že tam uchováme člán, odkaz na článek 256.1. Co se týká druhého bodu, tak náš výbor hlasoval pro zru, zrušení článku, který umožňuje vytvoření specializovaných soudů rada chce zachovat tento článek, ne proto, že by chtěla vytvořit hned nějaký specializovaný soud, ale možná jednoho dne bude potřeba vytvořit nějaký specializovaný soud a tento článek už by byl tedy v tomto textu a parlament tedy prokázal svou moudrost a rozhodl tedy nebo schválil, že tento článek zachováme v textu, pokud by někdy jednoho dne zde vyvstala potřeba zrušit, eh, vytvořit pardon, nějaký specializovaný soud. Takže jsme se dohodli s radou. Soudní dvůr tam byl zastoupený, takže nebyl to trialog, ale tetralog v podstatě. A takže pokud zítra budeme hlasovat pro tuto dohodu, tak hlasování na plenárce bude moci být v červnu, na červnové plenárce, protože jde o přenes, převedení těch devíti soudců soudu pro veřejnou zprávu na tribu, do tribu, na tribunál první instance a časový harmonogram předpokládá, že by ten převod měl proběhnout nejpozději v září, takže je relativně naléhavé, abychom formálně rozhodli ještě do letních prázdnin. Pokud by to bylo možné, tak v červnu, na červnové plenárce, aby to umožnilo institucím eh, se zorganizovat podle toho. Děkuji, pane předsedo. Thank you very much. Děkuji. <clears throat> Máte k tomu komentáře, prosím? Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Jen několik slov, abych potvrdila svůj nesouhlas se zru, ilegálním zrušením tohoto soudu. Bylo to rozhodnuto bez dopadové studie, bez analýzy, bez konzultace se soudci a úředníky Hovořilo se o vládnutí, o nových metodách řízení a bez dialogu se zúčastněnými stranami. Jaká by byla reakce každého z vás, pokud by předseda Evropského parlamentu se rozhodl o zrušení našeho výboru a sekretariátu, aby, aniž by se vás ptal na názor? Tak prosím, dnes odpoledne dobře a večer o tom dobře přemýšlejte, než půjdete spát. Děkuji. Thank you very much. Ano, děkuji. Velmi to děkuji. Jsou k tomu ještě další komentáře? Nevidím někoho, kdo by se hlásil o slovo. Takže hlasovat budeme o této věci zítra. Budeme pokračovat. Co se týče osmičky, tak bohužel se zatím nemáme paní zpravodajku, paní Hautalu. Chci se zeptat, zda někdo není obeznámen s tím, zda paní navrhovatelka je přítomna. Nemáme žádné informace tedy. can, uh, I am informed we can deal with... Byl jsem informován, že tento bod bychom mohli ošetřit tak, že dáme slovo zástupcům právní služby. Pan Guido Ricci je přítomen? Ano, děkuji. Děkuji, pane předsedo. Tento návrh návrh rady a parlamentu se týká vlastně pře- přepracování a jde o nařízení o, o ochraně eh, z některých eh, právně předpisů přijatých určitými třetími zeměmi. Návrh byl schválen komisí v rámci přizpůsobování se některých velmi technických ustanovení. Ale eh, tentokrát poprvé, pokud si dobře vzpomínám. To byl příklad, kdy konzultační skupina právní rady nebyla schopna dát stanovisko k tomu přepracování. ta dohod, tou dohodou vlastně limitují eh, legis, zákonodárci některé požadavky, aby vlastně ten text byl snadnější, takový lépe srozumitelný v rámci změněného aktu. A ta dohoda uvádí výslovně, že eh, by vlastně tři, ta tři právní oddělení Rady komise a parlamentu by směly dát své stanovisko, aby, legisl- aby vlastně bylo zaručeno, že technicky toto přepracování je správné a že se nemění samotná podstata věci v tom textu. Tedy ty, ale ty tři právní oddělení nebo právní služby nedošly k jednomyslné schodě na základě nesouhlasu rady s některými body ohledně právního základu, ke kterému jste se už vyjádřili vy jakožto výbor Jury protože ostatní instituce se domnívají, že změna úprava právního základu patří do působnosti zákonodárců a nikoli v technické činnosti kodifikace, která by se měla vlastně provádět jako předem. Protože tedy nedošlo ke schodě této konzultační skupiny, tak jsme toho názoru, že nemůžeme mezi eh, že nebyla dosažena interinstitucionální schoda a že se nejedná o zcela běžný návrh tedy. Pokud byste chtěli nějaké další podrobnosti, tak jsem vám k dispozici. Uh, thank you very much. Uh... Ano, děkuji. Mohl by pan Luči, Luči, či z správní služby, eh, je to tedy právní služba komise, eh, chce, si, chce také vystoupit? Mm, asi zřejmě ne. Jsou k tomu ještě další komentáře? Není tomu tak? Okay. We have thereby finished with... <laughs> Dobře, takže jsme tímto skončili bod číslo 8. Musíme si udělat přestávku. Budeme pokračovat v 17.00. A pak budeme pokračovat in camera, mm, protože budeme eh, řešit eh, žádosti, které se týkají zbavení poslanecké imunity. Sejdeme se tedy znovu v pět hodin. Děkuji.